A teď eh, máme na, pořád, na pořadu jednání otázky k ústnímu zodpovězení bez násilí na ženách. A já vám chci připomenout, že dnes máme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Takže tato rozprava se pořádá u této zvláštní příležitosti, je to velmi důležité a já bych dala rovnou slovo paní zpravodajce Svensson na pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes je 25. listopadu. Je to eh, desáté výročí vytvoření Mezinárodního dne proti násilí na ženách. A já jsem po celý svůj dospělý život aktivně pracovala v organizacích žen a v různých sítích, které bojují proti násilí na ženách a myslím si, že během své práce jsem používala zcela jasnou terminologii, abych ukázala, jak závažná ta situace je. Opakovali jsme to už tolikrát. A teď je skutečně čas na nějaká skutečně hmatatelná opatření, hmatatelné výsledky, protože násilí upírá ženám jejich lidská práva, ovlivňuje jejich každodenní život a v podstatě rozhoduje o jejich životě. A myslím si, že my všichni máme povinnost prolomit to mlčení a začít spolupracovat eh, jak v rámci parlamentu, tak mimo něj se všemi eh, silami, které nám k tomuto napomohou. Násilí proti ženám eh, se projevuje ve vztazích, jakožto eh, sexuální vykořišťování, prostituce, znásilňování, mrzačení genitálí. A potom vidíme ho také eh, jako zbraň, které se používá ve vojenských konfliktech a ve válkách. A my musíme bojovat proti násilí, jako jednotlivci i společně. Někteří mají pocit, že násilí eh, v rodinách je rodinná záležitost, že to je soukromá věc, ale tomu tak není. Je to otázka, kterou se musí zabývat celá společnost. Společnost musí konečně prolomit tento kruh násilí. A jak už jsem říkala, je to velice rozšířený problém eh, ve všech zemích a na všech světadílech. Zastavit eh, veškeré násilí na ženách, to je základní kámen pro rovnoprávnost žen a mužů ve společnosti. Já si myslím, že násilí mužů na ženách jasně ukazuje nerovnost mezi muži a ženami a zároveň přispívá k udržování eh, mocenských vztahů, které v dnešní společnosti panují. My musíme zastavit násilí na ženách a na dětech a to na základě toho, že si uvědomíme, že násilí je často moc. Jsou tady určité stereotypy, které se týkají sexuality a pohlaví. A je tady ten celosvětový názor, který přetrvává, že muži jsou nadřazeni ženám. Násilí na ženách jasně ukazuje, že nemáme rovnoprávnost mezi ženami a muži. A také je to problém pro veřejné zdraví. Je to sociální problém. A ještě kromě osobního utrpení je to věc pro společnost nákladná. Ovšem především je to otázka rovnoprávnosti a proto si myslím, že je třeba na to hledět právě z této perspektivy. To ovšem také znamená, že Evropská unie může přijímat určitá opatření v této věci a tato opatření Eh, žádám já a mé kolegyně ve výboru pro právo žen a rovnost pohlaví. Máme už program DAFNE, který poskytuje určitou finanční podporu pro různé iniciativy proti násilí. Což je dobré a je to nutné, ale bohužel to prostě není, ale zdaleka postačující. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví v tomto parlamentu by tedy rád věděl, co hodlá udělat komise a rada, aby povzbudili, aby povzbudili členské státy při vytváření národních akčních plánů na boji proti násilí na ženách. Plánuje komise něco takového a podporujete vytváření nějakých pokynů nebo směrnic, které by vedly k nějakým strategickým evropským plánům v této věci? Máme ve smlouvách závazek pracovat na rovnoprávnosti žen a mužů. A abych to uzavřela, hodlá komise eh, zorganizovat nějaký evropský rok proti násilí na ženách, protože to je věc, o kterou parlament žádá opakovaně už od roku 1997. A myslím si, že už je čas něco takového konečně uspořádat. Děkuji. Děkuji. A slovo má Pan minister Tortenson, prosím. Paní ministrině. Tak, talman. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně a předsedkyně výboru pro práva žen a rovnost pohlaví poukázala na skutečně velice naléhavou otázku. Já bych na začátku chtěla jasně říci, že násilí na ženách nemá žádné místo v civilizované společnosti. Tento rok je desáté výročí přijetí rezoluce OSN, a podle které 25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Dnes vzpomínáme na ženy, které trpí eh, především v oblastech válek. Eh, jsme si vědomi toho, jakým způsobem trpí ženy na mnoha, v mnoha částech světa. Jsou znásilňovány, ehm, jsou šikanovány nebo vystavovány jiné, jiným způsobům násilí. A chceme vyjádřit solidaritu s oběťmi a chceme odsoudit eh, takzvané zločiny se cti. Velice nás znepokojuje znepokojí různé druhy násilí proti ženám, nejenom v Evropě. Násilí proti ženám je skutečně problémem, který zasahuje do různých politik. A Zítra budete hlasovat o usnesení proti násilí na ženách. Tento druh násilí není jenom zločinem proti ženám, ale je to také otázka, která se týká mužů jako pachatelů. A je to také otázka, která se týká rovnosti pohlaví. Nejlepší způsob, jak bojovat proti eh, tomuto násilí, je mít holistický přístup a mít jasnou strategii boje proti násilí na ženách. Rada se řídila podle principu eh, rovného přístupu k pohlavím. Podle smlouvy o ES se Evropská unie zavazuje k rovnosti přístupu k obou pohlavím. Rada mnohokrát hovořila o tomto problému. Já bych chtěla začít eh, pozitivně. Jeden z nejlepších příkladů eh, gender mainstreaming v Evropské unii je eh, ochrana žen v ozbrojených konfliktech. A nyní začínáme mít mnohem komplexnější politiku. Schopnost rady jednat v této oblasti je omezena smlouvou. Členské státy jsou odpovědné za otázky, které spadají do jejich kompetencí. Jedná se především o otázky spravedlnosti vnitřních záležitostí a zdraví. Členské státy mají výhradní právo, aby měly vlastní plány, jak bojovat proti násilí na ženách, ale zároveň mohou spolupracovat. Kromě toho na, Evropské unii, na úrovni Evropské unie existují eh, různé, různá opatření boje proti násilí na ženách. Cestovní mapa Komise pro rovnost 2006 až 2010 stanovila taková ta opatření. Komise podporuje členské státy, aby mohly vytvářet statistiky a zároveň rozšiřuje informace a výměnu dobré praxe v oblasti výzkumu. Těšíme se na nový plán pro rovnost pohlaví na období 2011 až 2015. Stockholmský program, který by měl být přijatý příští měsíc, poskytuje rámec, v rámci kterého bude možné řešit mnoho obav, které vyjádřil Evropský parlament. Těšíme se, že dosáhneme konsenzu, pokud jde o tento program a pokud jde o jeho následnou implementaci. Evropská unie už udělala mnoho, především pokud jde o rozšiřování informací, schromažďování informací a o výměnu dobré praxe. Někteří z vás se účastnili nedávné konference ve Stockholmu, pokud jde o strategie boje proti násilí na ženách. To byla výborná příležitost pro účastníky, aby si vyměnili své zkušenosti a aby hovořili o budoucí politice. Rozhodnutí v roce 2000 7 eh, založilo program DAFNE. Tento program skutečně udělal hodně pro boj proti násilí na ženách a dětech. Tento program byl nesmírně důležitý. Já velice vítám příspěvek tohoto programu a jeho pozitivní dopad v našich zemích. Evropská unie v usnesení poukázala na to, že existuje nedostatek údajů o e, různých typech násilí na ženách. Rada si je vědoma toho, že dostupnost srovnatelných a komplexních dat je nesmírně důležitá pro to, abychom pochopili, jak rozsáhlý je problém násilí na ženách v Evropské unii. Doufám, že v budoucnosti Evropský institut pro rovnost pohlaví, který založil a založila Rada s parlamentem, bude v této oblasti přispívat svoji prací. Rada už učinila hmatatelné kroky na zlepšení přístupnosti statistik, pokud jde o násilí na ženách. Rada spolupracovala v rámci pekingské platformy, akční platformy a soustředila se na tři oblasti. Za prvé domácí násilí proti ženám, za druhé sexuální eh, napadání a eh, za třetí ženy v eh, ozbrojených konfliktech. Učinili jsme už jisté kroky, ale samozřejmě je třeba učinit kroky další. Mnoho z nejzranitelnějších žen žije v rozvojových zemích. Rada si je toho vědomá a proto přijala mnoho eh, závěrů týkajících se postavení žen v těchto oblastech a týkajících se eh, rozvojové pomoci, která se soustředí na ženy. To se ukázalo eh, také v odmítnutí některých praktik, jako je zmrzačování ženských pohlavních orgánům. Podobně tak eh, je bohužel skutečností i eh, vraždy ze cti eh, či nucené nucená manželství také v Evropské unii. Rada znovu potvrdila svůj závazek týkající se ochrany těch nejzranitelnějších a přijala závěry týkající se dívek, mladých dívek. A to minulý rok. A rada v těchto závěrech zdůraznila, že odstraňování všech forem násilí proti dívkám, včetně obchodování s bílým masem, je zcela zásadní pro to, aby ženy a dívky mohly normálním způsobem žít a také proto, aby naše společnost mohla dobře fungovat. Násilí na ženách, jak řekla zpravodajka, brání ženám v tom, aby se účastnili sociálního, politického a hospodářského života. Ženy jsou Um, odtrhávány od sociálních aktivit, od uh, práce v důsledku násilí a tím jsou také ohroženy chudobou. Tím se dostávám zpět uh, k holistickému přístupu a ke strukturálním aspektům násilí na ženách. Problém násilí na ženách je uh, problémem nerovnosti. A široká kampaň, jak podporovat ženy, přispívá k boji proti násilí na ženách. Ženy, které mohou rozvíjet svůj potenciál, jsou méně vystaveny násilí než ženy, které stojí na okraji společnosti. Rada neustále poukazuje na nutnost omezovat chudobu žen. Zahrnutí žen do života je eh, nejlepším způsobem, jak se vyhýbat chudobě. Hospodářská a sociální krize zvyšuje zranitelnost žen. 30. listopadu se rada sešla a přijala ehm, závěry týkající se zaměstnanosti a Lisabonské strategie po roce 2010. Cílem toho je, aby eh, gender mainstreaming a eh, problémy týkající se pohlaví eh, byly zohledněny v budoucích strategiích. Připomínáme si desáté výročí rezoluce OSN kterou byl vyhlášen Mezinárodní den proti násilí na ženách, uvědomujeme si, jak velký je rozsah tohoto problému. Vítáme ale také skutečnost, že země spolupracují, aby tento problém vyřešili. Skutečně velká část eh, této práce v Evropě eh, se probíhá v rámci mezinárodní spolupráce na příští eh, schůzi v březnu 2010 eh, Komise OSN pro ženy provede 15. přehodnocení a platformy pro boj proti násilí na ženách. Švédské předsednictví už vypracovalo zprávu týkající se pokroku v Evropské unii a také týkající se problémů, které je nutné ještě řešit. 30. listopadu by rada měla přijmout závěry týkající se tohoto tématu. Pekingská platforma, akční platforma nám poskytuje určitý rámec pro politiku v oblasti rovnosti pohlaví. Rada se aktivně e, do této platformy zapokuje, zapojuje. Chce bojovat aktivním způsobem proti násilí na ženách. Problém násilí na ženách nezná národních hranic. Musíme tento problém řešit na mezinárodním úrovni, jak v Evropě, tak za hranicemi Evropy. Musíme řešit tyto otázky na mezinárodní úrovni a nesmíme se točit zády vůči násilí proti našim vlastním občanům. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chtěla bych zopakovat to, co jsem řekla na začátku. Násilí na ženách nemá žádné místo v civilizované společnosti. Já jsem velice vděčná parlamentu za to, že řeší dnes tuto otázku. Můžete počítat s plnou podporou rady a tohoto předsednictví. Je dobré, aby každý hovořil nahlas a bránil principy spravedlnosti, rovnosti a solidarity. Děkuji. Grazie, ministro. La parola. Děkuji. Nyní dávám slovo komisaře. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách by Evropská komise chtěla znovu poukázat na to, že je odhodlána pracovat na vymícení jakéhokoliv násilí. Dnes o tom hovoříme v souvislosti se stokholmským programem, kde máme jednotlivé priority a je tam zvláštní pozornost věnována ochraně zranitelných osob, což jsou velmi často ženy, děti a starší osoby. Na období 2006 až 2010 Evropská komise měla v plánu vymítit tyto jevy násilí, které je podloženo eh, násilím proti druhému pohlaví, potom se to věnovalo problematice obchodování s lidmi a tak dále. My každopádně chceme o tomto dále hovořit a komise se na toto téma násilí na ženách konkrétně zaměřuje. Musíme zabránit tomuto násilí a pomáhat obětem těchto jevů. Evropská komise určila tyto činnosti v rámci programu DAFNE 3. To znamená, že vypracujeme strategie, které budou jednotnější, systematičtější a které se budou konkrétně zaměřovat na tyto osoby. Máme na to 17 milionů na rok 2009. Máme tam zacíleny rizikové skupiny, kterým chceme pomoci v rámci národních programů, které existují. V rámci programu DAFNE 3 je prohlášení poradní skupiny expertů, která vytyčila potřebné činnosti na evropské úrovni a která se věnuje jednotnému postupu členských států. Rovněž také se vypracovala studie proveditelnosti, která má zpracovat harmonizaci těchto postupů. Na podzim roku 2010 by výsledky této studie měly být k dispozici. Komise chce sjednotit experty různých členských států a zástupce vlád, evropské instituce, politické skupiny, občanskou společnost, různé skupiny občanů, mezinárodní organizace, tak, aby se vypracovala jednotná politika a jednotný postup. Chceme se rovněž vyměňovat nejlepší osvědčené postupy a v rámci roku 2007 pod zaštitou sítě na potírání kriminality se toto už řešilo a zpracovávalo. Musíme používat ty nejsilnější zbraně, abychom vymítili tyto jevy. Připravili jsme pozměňovací návrh, který se zabýval problematikou obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořišťování žen. Rovněž také se uspořádali další akce na boj proti těmto jevům. My jsme vypracovali, hodláme ještě vypracovat další analýzy. V tuto chvíli je to ještě předčasné, potřebujeme nejdříve zpracovat odpovídající strategii. A nyní bych rád předal slovo kolegyni Bentě Ferrero-Waldner. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, jak všichni víte, já jsem vždy, samozřejmě jako žena, vždy se snažila bojovat proti násilí páchanému na ženách. Je to také otázka toho, kdo má jaká práva a pravomoce. A já jsem vždycky byla za práva žen, nejenom těch posledních pět let jako komisařka, když jsem krátce pojednávala v oblasti zahraničních věcí, ale také jsem se o to snažila jako ministrině. Dovolte mi tedy doplnit několik věcí. Pokud jde o vnější svět, co můžeme udělat v rozvojových zemích? O tom bude hořet ještě kolega za chviličku. Pokud jde o boj proti násilí na ženách, je to něco, co se stalo hlavním bodem naší politiky lidských práv Evropské unie. Je to opravdu velmi důležité a samozřejmě máme k tomu pokyny a směrnice z prosince 2008. Implementace těchto pokynů a hlavních směrů se bude odehrávat na místní úrovni v rámci Evropské unie. Hovoříme o 93 zemích. Máme tam velvyslanectví, máme tam delegace Evropské komise, máme tam svá zastoupení a tam jsou akční plány, jak zpracovat tyto hlavní směry a jak je realizovat. Co bychom rádi udělali? Chtěli bychom zpracovat seznam různých činností, které mají proběhnout v roce 2009 a 2010. Dovolte mi říci, že my systematicky chceme vysílat signál, že násilí na ženách je něco, co nelze nijak odůvodnit. Ani relativně ke kulturním odlišnostem. Samozřejmě, že nabízíme spolupráci našim partnerům, pokud jde o implementaci doporučení zvláštně zpravodaje k tomuto tématu. My bychom rádi posílili naše mezinárodní instituce, které se zabývají otázkou rovnosti pohlaví a samozřejmě se také zapojujeme ve chvíli, kde jde o změny legislativy které nějak souvisejí s bojem proti, proti diskriminaci. Když jde o usnesení 1325 a 1820, Rady bezpečnosti OSN, tak zde se e, naprosto zapojíme. V prosince 2008 jsme vypracovali svůj vlastní materiál a chceme uplatnit celosvětový přístup. Je to záležitost principů. Je to základní předpoklad, pokud jde o vztahy v rámci obrané bezpečnostní politiky a pokud jde o naše nástroje společenství. Tyto činnosti jsou činnostmi, které by nám měly umožnit efektivněji provádět a nastěňovat záležitosti, které se týkají žen ve všech dalších oblastech, pokud jde o řízení krizí, řízení, ehm, mírové snahy a další oblasti. A já jsem osobně se snažila spolu s 43 ženami po celém světě dát určité podněty k tomuto usnesení 1325 a asi víte, že jsme deset let po historickém přijetí těchto usnesení naplánovali konferenci na toto téma. Bylo to schváleno s generálním tajemníkem OSN, panem Ban Ki-moonem a pokud jde o to, jak připravit půdu pro uspořádání této konference, tak eh, máme eh, tam zastoupení řadu, řady mezinárodních organizací, jako je Africká unie. A tyto organizace chtějí posílit své úsilí, pokud jde o implementaci usnesení 1325 v rámci našich akčních plánů. Pane předsedo, já závěrem řeknu, co si osobního? Já si opravdu velmi cením možnosti, které nám skýtají evropské politiky, ať už uvnitř Evropské unie či vně. Rovněž také ale si ceníme podpory. Musím říct, že jsem opravdu velmi potěšena tím, jaké podpory se nám dostává. V minulosti tyto činnosti byly velmi omezené, byly to osobní záležitosti, oso, záležitosti osobního přesvědčení a nasazení, ale teď už je to záležitost, která má obecnější rozměr a za to děkuji. Děkuji a jménem politických frakcí za APP paní Matera na minutu a půl. Prosím. Děkuji. Promiň. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Pochopitelně, že toto všechno bude vyžadovat velké úsilí od nás, od všech, od evropských institucí, od členských států a také od eh, dalších společností. Násilí proti eh, ženám pochopitelně představuje porušování i základních lidských práv a má velice zásadní dopad nejen na jednotlivce, ale na celou společnost. To jsou věci, které nesmíme ignorovat. V důsledku toho je potřeba si uvědomit, že se jedná o téma, ke kterému musíme přistupovat Eh, z nejrůznějších úhlů, například eh, žádný kulturní, eh, žádná kulturní argumentace nemůže být použita proto, aby ospravedlnila právě násilí. Potřebujeme také zvýšit informovanost a osvětu mezi mladými lidmi. To by mělo začít už ve škole. Měli bychom organizovat Evropský rok. Parlament ostatně o to požádal již několikrát. Takovýto Evropský rok boje proti násilí na ženách by nám pomohl vybudovat konsistentnější politiku a na druhé straně eh, by eh, toto mělo být vnímáno také jako jedna z nejvyšších priorit, které máme. Jinými slovy, potřebujeme mít eh, úzké propojení mezi Evropskou unii a OSN, tak aby všichni jsme mohli spolupracovat ve stejném směru. A myslím si, že Eh, náměstek eh, generálního tajemníka OSN ukázal příklad toho, jak bychom měli postupovat. Děkuji. Jménem socialistů a demokratů paní Tomsenová, máte minutu a půl. Děkuji, děkuji pane předsedo, kolegové. 20. dnes je 20. 5. listopadu ženy, pardon, 27. listopadu budou ženy slavit Mezinárodní boje proti násilí na ženách, ale měli, neměli bychom toto chápat spou, pouze jako problém žen. Myslím si, že to je problém lidských práv, je to jedno ze základních práv na život. A tak je potřeba také eh, se na to dívat. Podobně se na to dívá ostatně OSN Eh, ukazuje se, že sedm z deseti žen je vystaveno nějaké formě násilí během svého života. To souvisí i s některými chorobami, které postihují ženy. Souvisí to také eh, s dopravními nehodami a tak dále. Myslím si, že Evropská, komis, Evropská, Evropský unie, eh, Evropská unie by měla reagovat co nejdříve a bojovat proti všem formám násilí na ženách. Myslím si, že potřebujeme posílit své úsilí. Je naprosto jasné, že některé členské státy tuto otázku Španělsku berou daleko vážněji než jiné. E, španělské předsednictví si vzalo toto téma jako jedno ze svých prioritních témat. Jedná se o jeden členský stát, který již má e, svou observatoř, která se zabývá právě otázkou násilí na ženách. Eh, tato observatoř plánuje nejrůznější strategie, které by byly nejúčinnější eh, v tomto boji. Myslím si, že je velice dobré měli bychom ocenit to, že španělské předsednictví eh, se tohoto ujalo. Myslím, si, že tato observatoř by se měla stát celoevropskou pro prospěch všech žen. Jménem ALDE, paní Parvanová, máte minutu. Pane předsedo, drazí kolegové, eh, hovořím o eh, boji proti násilí nejen proto, že teď se blíží Mezinárodní den boje proti násilí. Myslím si, že bychom si v této souvislosti měli položit otázku, jestli už jsme udělali dost. Eh, stále existuje mnoho žen, které se stávají oběťmi tohoto násilí, ať už pochádnou doma nebo jinde. Jednou jedním z příkladů skutečně netolerovatelného násilí na ženách je například eh, znásilňování žen eh, v rámci válečných konfliktů, jako je to například v případě Kongo. Také bychom se měli postarat o to, že eh, skončí obchodování s lidmi. Paní Pane předsedo, chtěla bych říci, že jsme předložili pozměňovací návrh v souvislosti s tím stokholmským programem, který se zabývá prevencí násilí a také ochranou žen a postihem pachatelů. Doufám, že tentokrát vy, vaši kolegové a všichni nebudete hovořit o subsidiaritě a skutečně eh, uděláte eh, něco pro to, abychom měli před, před sebou na stole akční plán. Eh, doufám, že toto se stane prioritou pro nás, pro všechny. Děkuji vám. Děkuji teď za zelené Romeva Rueda. Je skutečně potřeba, abychom měli jasný právní eh, základ pro tento boj proti násilí na ženách. Já bych se chtěl obrátit na radu a na eh, komisi, aby toto zařadili do své celoevropské politiky eh, některé členské státy úspěšně řeší tyto věci. Je potřeba aplikovat nulovou toleranci a ta se musí stát hlavní prioritou pro všechny evropské instituce. Parlament eh, žádá od Rady a od Komise, aby vypracovali koherentnější politiku, což bude představovat krok správným směrem, tak jak například eh, o tom svědčí i ta výše zmíněná ehm, eh, observatoř. Já bych chtěl také vás upozornit na to, že já jsem požadoval, aby toto bylo diskutováno v kontextu eh, porušování dětských práv. A to i eh, v rámci některých obchodních eh, smluv a dohod, ať už se jedná o dohody bilaterální nebo multilaterální. Chtěl bych se také obratit na paní komisařku, jestli by mohla být trošku konkrétnější k této věci. Chtěl bych také pozdravit naše končské přátelé, kteří jsou tady. Chtěli bych, chtěl bych říci, že se jedná o společný boj, boj eh, a solidarita s lidmi, kteří v této oblasti trpí nejvíce. Děkuji vám. Ve jménu evropských konzervativců a reformistů praní Jana Kudákis na dvě minuty. Musíme toto téma pojednat a já bych chtěla poblahopřát panu předsedovi za to, že se o toto snažil. Musíme si uvědomit, že to není jenom otázka rovnosti pohlaví, není to jenom otázka eh, rovnosti ani lidských práv, je to hlavně trestně právní otázka. Protože je to trestně právní otázka, tak je to záležitost svrchovanosti státu a je to na národních státech, aby se toho ujali. Podle Rady Evropy jedna ze čtyř žen zažije eh, domácí násilí. V této oblasti může být Evropská unie činná, může poskytnout vzdělání a informovanost, může zahájit debatu o násilí nejen na ženách, ale i na mužích podle ministerstva vnitra. Jeden ze šesti mužů trpí domácím násilím a já jsem navštívila v Londýně ženu, která právě byla obětí tohoto jevu. A jsou to všechny sociální skupiny, není tam žádný stereotyp. Týká se to obětí, týká se to dětí i rodin. I ničí to životy lidí. A my musíme tyto životy znovu obnovit, což bude dlouhá cesta. Jsou na to projekty, jak těmto ženám vrátit sebevědomí a jak je navrátit do funkční společnosti. Takovéto projekty jsou potřeba a potřebují finanční podporu a Evropská unie v tomto může konat, může zlomit určitá tabu, pokud jde o násilí na ženách a mužích. Je to oblast, kde už si nemůžeme dovolit tyto záležitosti ignorovat. Děkuji. Děkuji a nyní za nezařazené paní Tasen. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předseda, paní Svensson předložila písemnou otázku, která se týkala nákazí násilí páchaném na ženách a předložila návrh usnesení. Vy jste řekl, že je to strukturální problém, který existuje všude v Evropě a který je zapříčiněm nerovnosti mezi ženami a muži. I když se samozřejmě naše strana nemůže mm, podpořit evropskou politiku eh, v tomto poli, tak samozřejmě chceme, aby bylo něco, něco učiněno, ale v rámci jednotlivých členských států. U nás eh, Například existuje násilí páchané na muslimských ženách a jsme toho mínění, že takovéto násilí, jako například opříska, je z islámského pohledu je zapříčiněno právě islánským pohledem na roli muži a ženy. My jsme proti jakékoliv formě násilí, ale chceme zejména potrhnout toto násilí, které je cháno na základě islámského přístupu k této problematice. Proto chceme vyzvat všechny členské státy, aby vážně potírali násilí páchané na ženách. Nyní ve jménu eh, ostatních členů hovoří paní Bauer na jednu minutu. Děkuji. Vážená paní ministrině, vážená paní komisařko, chci připomenout eh, to, co řekla paní ministrině. V civilizované společnosti není místo pro násilí. Již po desáté připomínáme, připomínáme si, že OSN přijalo rezoluci, která se týká potírání násilí páchaném na ženách. Jak jsem vám naslouchala, tak mě napadla taková myšlenka, a totiž za, za deset či za 20 let v tomto parlamentu budeme opět opakovat stále to tež, totiž, že v civilizované společnosti neexistuje místo pro násilí. Je jistě pravda, že čas nepracuje pro nás. Vidíme, že eh, okolo nás v našich společnostech sílí agresivita a rovněž média zde hrají jistou roli. Psychologové říkají, že v dobách krize lidé eh, silněji tíhnou k agresivitě. Násilí páchané na ženám je velkým problémem. A i když muští kolegové někdy říkají, že násilí se může týkat rovněž mužů, přesto, když se podíváme na statistiky, jasně vidíme, že 90% obětí jsou ženy. Jsou to oběti obchodu s lidmi. Tam je to 80% obětí, které jsou ženy. A opravdu nyní je na čase, aby se orgány Evropské unie vážně tímto problémem zabývaly. Děkuji a nyní paní Garcia Pérez na minutu a půl, prosím. Miliony žen a mužů dnes obrací svůj hlas proti násilím, které se zakládá na pohlaví. Nesmíme zavírat oči před tímto velkým problémem ve společnosti, který také jasně ukazuje, že zde máme mocenskou nerovnost a pozrozumění stále chybí. Často dochází i k tomu, že jsou ženy zavražděny pouze proto, že jsou ženy. A my jsme odpovědní se tímto problémem zabývat. My, jakožto evropské instituce, členské státy rovněž a rovněž celý celá politická oblast musí učinit vše, co je v jejich silách, aby potírala toto násilí. Potřebujeme rovnoprávé společnosti s odhodlanými občany země, jakožto Španělsko se chopili své odpovědnosti. Španělsko má zákon proti násilí, které je pácháno na základě pohlaví. Španělsko se věnuje také vzdělávání, boji proti stereotypům a různým vzorcům chování. Mohu vyjmenovat celou řadu věcí, kde by politika v této oblasti měla být činná. Já doufám, že španělské pře- předsednictví odpovídajícím způsobem realizuje své priority a měli bychom podpořit veškeré iniciativy, které jdou tímto směrem spojit všechny naše síly a postarat se, abychom konečně stáli na straně těch milionů žen, které jsou obětmi a které nemohou čekat ani sekundu. Nyní paní Kretu, děkuji pane předsedo, již bylo eh, jasně potrženo, že se jedná o násilí páchaném na ženám. Je to velice závažný fenomén, který mu se musí dostat zvýšené pozornosti. Tento problém existuje ve všech zemích, nejenom v zemích rozvinutých, ale také v zemích rozvojových, kde je válka. Postihuje to zejména ženy, a to často v americ- afrických zemích, jako je Somálsko či Liberie, které jsou zmítány krizi. Je to opravdu velká metla lidstva. Ženy jsou ve velkém měřítku znásilňovány. Bohužel, uh, Existuje pásilí, násilí páchané na ženách bohužel i v pokojných demokratických společnostech. Proto jsou lidé, kteří toto násilí páchání tito lidé musí být nutně potrestáni. Potřebujeme také lepší ochranu pro oběti, které byly sexuálně zneužity. To platí rovněž pro rodiny. Předložili jsme návrh na to, aby tento mezinárodní, aby byl slaven tento mezinárodní den eh, proti násilí na ženách. Jsme rádi, že zde máme představitele komise a děkujeme paní komisařce Federová Wagnerová, Waldnerové za její přítomnost. Děkuji. A nyní paní Kosta na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda věnovala Mezinárodní den boje proti násilí na ženách. Věnovala bych to ráda ani Politkovské, která se věnovala africkým ženám v různých konfliktech, věnovala se tématům, která se často eh, hodí do šuplíku. Velmi často se to i mediálně zkresluje, pokud jde o roli žen. Dochází k zesměšňování žen, které prodělaly takovéto zážitky Potřebujeme evropský systém, který nám umožní sledovat statistiku, zvláště pokud jde o mladistvé, pokud jde o zranitelné osoby jako přestěhovalce, pokud jde o eh, sexuální násilí. Potřebujeme jasné výsledky, potřebujeme evropské hlavní směry a pokyny, tak, abychom byli schopni tyto projekty i financovat. Jsou to totiž projekty, které velmi často realizují neziskové společnosti v rámci těchto zemí. Snaží se znovu začnit do společnosti ženy, které se staly oběťmi takovýchto jevů. Nyní máme nové možnosti. Máme zde Lizabonskou smlouvu, máme Stockholmský program. Můžeme tuto prevenci zajistit, můžeme vytvořit takové podmínky, ale musíme se věnovat i dalším aspektům násilí, kontext. Dochází k stále více násilím proti mladým ženám nezletilým dokonce a často to souvisí eh, se zneužíváním drog. Ano, děkuji a pan Senisin na minutu, prosím. Paní Senisin, děkuji. Kábět, jsou víte molestování. Vážení kolegové, miliony žen jsou obětí toho, že jsou je s nimi činěn obchod nebo jsou znásilňovány a pouze proto, že jsou ženami na základě agrese, která je na nich páchána a násilí, které je na nich pácháno, umírá více žen než na následky na rakoviny. Musíme učinit něco proti tomu, aby tento trend se snížil. Musí to být jedním z cílů naší politiky a musíme zajistit, abychom by to vysvětlili i v rámci náboženství, která stále ještě mají pocit, že eh, muži vládnou nad ženami. Často dochází k tomu, že konzervativní pravice upírá ženám jejich práva a říká, že žena patří ke sporáku. Takže jsou to takové tři oblasti, vlastně kuchyně, církev, tedy kostel a děti. Jsou to tedy ženy, které, kterým je upíráno právo na potrat. Jejich jediným úkolem je to, aby nesli svůj kříž a snášeli muže, který je bije. Takto v Polsku je uh, jsem velice potěšena, že se bude v prosinci v parlamentu konat konference na základě iniciativu Střediska pro práva žen. Děkuji. V prvé řadě. Modré karty jsou na dotazy. Ne na vystoupení, ale na dotazy na řečníka. Já vidím, že s těmi modrými kartičkami někdo mává. To je první věc. Druhá věc je, už máme spoždění, tohle je důležitá debata a já se pokusím dát slovo alespoň šesti lidem, ale ne víc než šesti. Obávám se, že to nepůjde. Uvidíme, jak se nám bude dařit dodržovat program. Takže nyní zde máme před sebou takzvané catch the eye, neboli spontánně položené otázky. Paní Grunik má slovo na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Každodenně jedna z pěti žen v Evropě je obětí násilí. To je naprosto nepřijatelné. Veškeré formy násilí jsou nepřijatelné. Přesto dochází k tomu, že mladé ženy, dívky trpí násilím a vykořišťováním. Ta čísla jsou otřesná. Děje se to všude. Jsou to případy sexuálního zneužívání, obtěžování, znásilňování, znásilňování v párech. Je to rovněž také válečná taktika mimo Evropu. Pak jsou tam otázky domácího násilí. A je to největší důvod úmrtnosti u žen mezi 16 a 44 lety. Nestačí o tom hovořit, musíme se snažit na tom opravdu zapracovat. Evropa musí chránit nejzranitelnější občany a tento boj je bojem za základní práva. Ten takzvaný program DAFNE podporuje veškeré činnosti, které potírají uh, toto násilí, ale tento program nestačí. Potřebujeme další opatření, abychom vypracovali systematické úsilí a já bych podpořila iniciativu Mezinárodní rok eh, boje proti násilí na ženách. My už o to usilujeme několik let, deset let. Děkuji. Paní Ranzuli je přítomna? Ano, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. paní Matera a paní Tasan hovořili o násilí jako náboženském eh, pojetí a kulturním pojetí. Já bych ráda pohovořila o něčem, co se mi stalo, když jsem byla dobrovolnicí na jedné misi. Je to příběh dívky Karin, ženy, která nechtěla nosit burku a její manžel chtěl potrestat a jeden večer ve spánku na ní nalil kyselinu. Karin už nosí burku nejenom proto, že chce, to ne, ale musí skrýt eh, jizvy, které má po tomto tragickém aktu násilí. A já doufám, že tento den nebude jenom něco, co je uvedeno v kalendáři, ale bude to něco, kdy budeme si připomínat ženy, které zažily takovéto násilí. A Myslím, že naše slova musí být provázena konkrétními činy. Pán Savadela, prosím, máte minutu. Pane předsedo, vážení kolegové, řada žen v Evropě a po celém světě každý den bojují proti násilí. Nemohou ale bojovat sami. Ani by neměli, protože násilí na ženách je většinou pácháno muži a je to násilí na celém lidstvu. Měli bychom tedy se na tom všichni eh, podílet a proto jsem v té kampani eh, Bílá stužka. Začalo to před 20 lety v Kanadě. Několik mužů se rozhodlo, že mohou vyzvat další muže, aby veřejně vystoupili a promluvili proti násilí na ženách. Je to určitá symbolika v tom, kdy si připomínáme boj žen v Kongu proti těm aktům násilí, které každodenně podstupují. A já bych ráda, aby co nejvíce kolegů se připojilo k tomuto boji proti fyzickému, psychologickému násilí, protože velmi často ta eh, eh, slova udělají mnohé. Paní, pan Servuj, na minutu. Děkuji. Děkuji. Násilí páchané na ženách v těch nejrůznějších formách závisí na, eh, odpovídajících, mm, na odpovídajícím kulturním a politickém kontextu společnosti. Někdy se jedná o psychologické zneužívání v rodině, někdy jsou to jiné násilné praktiky, ke kterým docházím, ale všechny násilné praktiky páchané na ženách jsou nepřijatelné s ohledem na lidská práva a také s ohledem mezi nerovno, na rovnoprávnost mezi muži a ženami. Toto násilí existuje také ve větším měřítku prohlídku. Jak by již bylo řečeno, máme zde více obětí než, při, než obětí rakoviny. Je tedy důležité, abychom posílili naše úsilí v rámci potírání tohoto násilí. Zároveň jsme viděli, že to zneužování nejenom, že existuje, ale eh, jeho počet těchto zneužívání bohužel stoupá. Mnoho takových případů v podstatě vůbec nedospěje na veřejnost, je to skrýváno, zamlčováno. V Rumunsku podporuji kampaň OSN na potírání silí na ženách. Tato kampaň si přece vzali, vzala senzibilizovat veřejnost v otázkách tohoto problému. Děkuji. A nyní paní Meissner na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Násilí na ženách je strašný zločin proti lidem lidským právům a to je jedno v jaké formě, ať je to zneužívání nebo nucené sňatky a tak dále. Nejhorší jsou takzvané ty čestné vraždy, což je naprosto strašný zločin. Musíme učinit vše proto, abychom bojovali proti této formě násilí. Před chvílí jsme, před mm, nedávnem byla podepsána Lisabonská smlouva a v ní je obsažena listina práv pro evropské občany a proto musíme udělat vše pro to, abychom potírali toto násilí. Také jsme slyšeli, že toto násilí je využíváno také jakožto zbraň ve válce. Bylo zde poukázáno na Kongo, kde k tomu dochází v té nejhorší formě již celá léta. Jsou to e, například znásilňování malých dětí, či dokonce i vysoce e, žen s vysokým věkem. Paní komisařka, e, řekla, že dokonce oslovila vysoce postavené zemi na celém světě, ale pravděpodobně to nestačí. Není to pouze problém žen, je to problém všech lidí na celém světě a proto musíme my z naší strany, jakožto Evropská unie, něco učinit, aby se tato situace zlepšila. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, v posledních letech máme stále více iniciativ, které se zaměřují proti násilí na ženách. Bohužel tento fenomén násilí stále ještě existuje v celé Evropě nezávisle na sociální třídě, ze které žena pochází. Musíme jasně říci, že žen násilí páchané na ženě není nic přirozeného a není to něco, co by nešlo obejít e, zneužívat ženu, znásilňovat ženu, to je zločin a je to veliká zátěž pro její psychiku. Nejde jenom o to, že ženy jsou oběťmi. Jde také o to, že ten samotný skutek musí mít potrestán, nesmí zůstat nepotrestán. Musíme bojovat se stereotypy, musíme se zasadit o to, aby jsme tento fenomén nějakým způsobem zvládli. Prosím, a děkuji. Ani paní Figueiredo na jednu minutu internacional da eliminação da violência contra as mulheres. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tento Mezinárodní den proti násilí na ženách eh, by měl začít tím, že strhneme zeď mlčení, eh, která obklopuje tuto metlu lidstva, které čelí miliony eh, žen na celém světě. Je potřeba, aby ženy se mohly angažovat ve veřejném životě na pracovišti. Eh, velice často jsme svědky toho, že eh, je jim bráněno v tom, aby plně realizovali své právo, právo občanské. Velice často se páchá násilí ve jménu určité kultury. Ženy eh, se stávají tak zranitelnější, jsou daleko více vykořišťovány daleko více žen je marginalizováno a daleko více žen je chudých, což znamená, že velice často se stávají oběti obchodování s lidmi. Potřebujeme více peněz, potřebujeme mít angažované politiky, které by pomohly zlepšit postavení žen ve společnosti, které by podpořily rovnost ve společnosti, které by nám pomohly bojovat proti všem formám násilí na ženách Pochopitelně to také souvisí s odstraněním jakékoliv diskriminace. Děkuji. Já se skutečně musím omluvit ostatním, kteří eh, požádali o slovo. Poslední řečník bude pan Knísen. Ne, paní Knísen tady není. Jo, je tady. v současné eh, době se stále eh, eh, množí nejrůznější politiky, politiky, které mějí posílit bezpečnost a tak dále. Na druhé straně násilí na ženách se nesnižuje. V roce 2008 zemřelo 156 žen, které zemřely v důsledku násilí, které na nich páchají jejich partneři a manžele. Myslím si, že biometrická opatření eh, neodpovídají tomu, co je potřeba, abychom zvýšili bezpečnost žen. Eh, násilí na ženách se páchá ve všech zemích, bez ohledu na eh, náboženství, bez ohledu na sociální statut, vždy souvisí s diskriminací, která se odvíjí od pohlaví. Sexismus a rasismus jsou všude přítomné. Co můžeme proti tomu udělat? Potřebujeme jasnou politickou vůli, která bude nás informovat, která eh, eh, nám pomůže odstranit veškeré formy diskriminace, ze kterých, ve kterém jsou zakořeněny právě tyto eh, projevy násilí. Myslím si, že je potřeba pomoci občankám, aby měli větší politickou rozhodnost. Děkuji. Jménem Rady teď dvě minuty bude hovořit paní Tortensonová. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, eh, vážená paní předsedkyně eh, výboru pro záležitosti žen, vážený pane předsedo, chtěla bych reagovat na tuto velice důležitou formu násilí protože nám Má mnoho forem, dá se také páchat různými způsoby, ale ta bolest a zranitelnost je vždy úplně stejná bez ohledu na to, kdo je skutečnou obětí. Myslím si, že pozitivní na celé té věci je to, že komise udělala celou řadu iniciativ v této oblasti a já doufám, že evropská spolupráce nám pomůže bojovat s násilím a také posílit eh, rovnost. Musíme posilovat naše strategie, tak jak se o tom hovořilo tady. Já bych chtěla ještě jednou zopakovat, že násilí proti ženám je prioritou pro švédské předsednictví Evropské unie. Tak jestli se podíváte na ten stokholmský program, který by měl být přijatý příští eh, eh, měsíc, zde také nám to dává možnost Eh, zvýšit naše úsilí při pomoci ženám, které se staly obětí takovéto násilí. To je za prvé. Za druhé, 9. Eh, listopadu naše předsednictví zorganizovalo konferenci, která se zúčastnily nevládní organizace, občanské organizace, které měly možnost si vyměnit zkušenosti a názory na to, jakým způsobem je třeba bojovat proti násilí proti ženám. Kromě toho jsme také organizovali konferenci v Bruselu, kde jsme hovořili o obětech obchodování s lidmi. Naším účelem bylo, jak zjistit, jak nejlépe můžeme pomoci obětem, jakým způsobem můžeme řešit situaci v zemích, odkud tyto ženy pocházejí. Pane předsedo, já bych vám chtěla velice poděkovat za tuto mimořádně důležitou diskusi. Eh, pochopitelně máme při sebou ještě dlouhou cestu, před námi je celá řada překážek, ale eh, je potřeba se postarat o to, aby násilí na ženách skončilo jednou provždy. Děkuji. Děkuji radě. Teď jménem eh, komise pan Degut. Děkuji, pane předsedo. Jen několik poznámek na závěr. Já bych rád poděkoval všem členům tohoto parlamentu, kteří zasáhli do tohoto eh, do této debaty o násilí jako nejbrutálnější formou zásahu do lidských práv. Nejsou to jenom rozvojové země. Kongo, ale i Pakistán. A včera večer po zasedání parlamentu jsem sledoval televizi. Byl tam program na čtvrtém programu a jednalo se o zneužívání žen v Pakistánu. Bylo to otřesné. Zároveň to byla však pravdivá výpověď. Byl tam uveden příklad ženy. Eh, bylo to podobné tomu, co zde zaznělo o té ženě, která nechtěla nosit burku. A je zřejmé, že ty konflikty nabývají na intenzitě, je to brutálnější, sexuální násilí se používá jako válečná zbraň a vidíme, že jednotnost tradičních komunit se rozpadá a končí to tak, že to nejsou jenom rebelové a vojáci, kteří se do toho dopouštějí, ale i to, čemu říkáme běžní občané. I ti se dopouštějí těchto hrozivých činů a útoků na ženy a děti. Několik poslanců a poslankyň se ptalo, jestli by bylo možné na toto zpracovat evropskou směrnici, která by pojednávala o násilí na ženách, věnovala by se prevenci a zajištění pachatelů. Bohužel, já si nemyslím, že zde existuje právní základ. V Lisabonské smlouvě je právní základ pro konkrétní kroky, ale ta oblast je zpracována v Lisabonské smlouvě jasně deklarace lidských práv jako taková, ale netvoří právní základ. Mám pocit však, že komise by měla na tomto pracovat různými způsoby, Zvláště by měla využít programů, které se nejen soustředí na rozvojové země, ale soustředí se na určité zranitelné skupiny. Měly by se do toho zapojit i členské státy samotné, protože Evropská unie by měla jít příkladem, pokud jde o ochranu lidských práv. Máme zde stále ještě řadu různých problémů a vy se můžete spolehnout na to, že komise se tomu bude věnovat, jak stávající komise, tak i budoucí komise. Budeme na tom dále pracovat, abychom zintenzivnili naše snahy, protože se domníváme, že to je zkrátka nutné. A jak zde už zaznělo v jednom z návrhů, není to otázka členských států, komise či Evropské unie samostatně. Já si myslím, že bychom na to měli zapracovat na všech úrovních a využít všech našich pravomocí, abychom toto všechno eh, zpracovali a abychom to měli neustále na paměti. Děkuji. Já uzavřu tu debatu. Dostala jsem zde řadu návrhů jménem výboru pro rovnost pohlaví a debata je uzavřena s tím, že hlasovat se bude zítra. Děkuji vám. Další bod programu je prohlášení Rady a komise politické řešení problému pirátství u somálského pobřeží.